velice objemný a dnes eh, v kultuře a v tvůrčím sektoru pracuje více lidí než dohromady v automobilovém a telekomunikačním sektoru a proto zde diskutujeme o autorském právu, protože přece jde o ochranu plurality a diverzity a je třeba vytvořit vyvážený rámec, který donutí velké platformy, aby respektovali novináře a tvůrce a zajistili i uživatelům právní jistotu, která zatím neexistuje a garantuje to i právo na sdílení, na přístup k vědomostem, k znalostem k, a přitom se tvorba chrání a je, je třeba chránit eh, produkci a obsah a eh, ne nějaké rabování a parazitování. Děkuji. Mr. Šoltek. Děkuji, pan Šoltek, minuta. Ta verzia direktivy tato směrnice eh, zavede cenzuru na úrovni, kterou jsme neměli ani za komunismu. A podívejme se na eh, tu normu, co to skutečně znamená zde mm, není má smysl nás tady přesvědčovat, přece většina již má jasný názor, takže já spíše se obracím na občany. občany Evropy, pokud nechcete přijít o zbytek vaší svobody, tak donučte vlády, aby odešly z Evropské unie. Vemte si příklad z Brexitu odejděme, opustme eh, toto byrokratické monstrum, tedy Evropskou unii. A vytvořme reálnou unii, unii národů v Evropě, eh, která bude inovativní, bude nová a to eh, tak a mm, ne, nevolte ty, kteří budou hlasovat pro tuto směrnici. Děkuji, zde je modrá karta od pana Zdrojevského. Akceptujete? Akceptujete otázku? Otázka od pana Zdrojevského. Akceptujete ji? Bardzo děkuji. No, děkuji. Vy jste řekl, že jste proti tuto, této směrnici, dobře, proti odměňování tedy tvůrců a že jste pro polexit, pro vystoupení Polska. Ano, eh, va- cílem vaší strany je eh, vyvést Polsko z EU, takže než odpovíte, tak máme zde další modrou kartu, tak to dáme dohromady. Pan Kavada má otázku. No, velice rychle, paní předsedkyně, já se ptám kolegy, který eh, eh, zcela přesvědčivě tady říká, že je třeba opustit EU, tak proč on eh, v podstatě sem jezdí tedy, když mu to dělá takovou potíž? Mikro, please, sir. Mikrofon, prosím tak já tutaj publicznie. no ano hm, no já sem jezdím veřejně do parlamentu já jsem proto, aby i ostatní země odešly z Unie a abychom vytvořili jinou Unii, ne toto byrokratické monstrum. Jsem pro jinou Unii. Já, já jsem hlasoval. Já tady nechápu eh, vaši otázku. A eh, pokud je o tento parlament, tak eh, když já od té doby co jsem tady, tak mám takový přístup, že Evropská unie by se měla změnit a pokud se nezmění, tak bychom měli odejít. A když vidím, co se stalo eh, s touto legislativou, s jinými předpisy, tak to prostě znamená, že skutečně tady asi se Evropa nemění a proto musíme odejít a znovu vytvořit novou unii, protože tato unie je monstrum. Vy jste odpověděl na jednu otázku, ale nemám čas, abyste pokračoval, nemá, nedávám čas, abyste pokračoval, takže teď má minutu pan Salíny. Děkuji, paní předsedkyně. Já při především chci poděkovat kolegovi Axlovi Fosovi za vynikající práci, kterou až do posud provedl a podle mě to je jedna z nejvýznamnějších bitev celého našeho mandátu, který právě končí, protože Evropa znamená e, kreativitu a umění a to je práce e, a proto e, musíme chránit Evropu, tu, kterou milují Evropané a proto ji chtějí. Zde jsou kolegové, kteří vystupují pro této směrnice, takže já jim chci říci, pokud platformy na webu se snaží v podstatě inkasovat miliardy z reklamy, tak musí také uznat hodnotu práce těch, kteří jim ji poskytují, proto aby mohli inkasovat. Takže zde je třeba vést bitvu, aby eh, Google tedy nevydělával z, z reklamy. No to přece ne, to by nebylo demokratické. A milá kolega, kolegyně Réda. Vy jste hovořila o mladých lidech. To jsou mm, e, e, děti, kteří e, v podstatě mm, kteří dostávají pár euro za tu třeba mm, novinářskou práci, kterou dělají a kterou zveřejňují na platformách a to chcete a přece i pro ně je třeba chránit copyright. Na minutu pan Gramatikakis. Děkuji. Mm, naše debata začala jako odborná debata, ale proměnila se v bitvu za ducha Evropy, za její hodnoty, za její kulturu. A tato směrnice zaručuje přežití umělců v digitálním věku a věnuje se něčemu vážnému, že Evropská unie se může postavit proti těm gigantům vlastnícím technologie a může zabránit tomu, aby podváděli politiky i občané. Mě velice překvapuje, co to občas slýchám. Dva a půl roku se vyjednávalo a pracovalo Eh, na tomto tématu v mnoha a mnoha výborech, na mnoha plenárních zasedáních. A toto je výsledek veškeré té práce, to nejlepší možné. Tato směrnice kromě toho má podporu eh, ve veřejnosti, protože ji také podporují i umělci, autoři a eh, socialisté a jako socialista a demokrat chci vyzvat kolegy, kteří bojují za otevřený, ale spravedlivý internet, aby podpořili výsledek internetu. Hm, nebude to pouze tato bitva, protože je to také bitva o budoucnost, kolegové. Děkuji vám. Děkuji a teď pan Sulík na minutu. Děkuji vám. Současná směrnice o autorských právech, lépe řečeno tento návrh zásadním svobodem, omezuje svobodu internetu, konkrétně články 11 a 13. I proto jsme nedávno měli, zažili vypnutou Wikipediu. Podle článku 11 má být předmětem autorských práv všechno, kromě velice krátkých úryvků. Bohužel nikdo netuší, co to znamená, jestli to jsou tři slova nebo tři věty. Článek 13 zavádí odpovědnost provozovatelů sociálních platform za to, že obsah není kradený. To je jako kdyby majitel parkoviště nebo provozovatel parkoviště měl být odpovědný za to, že auto, které tam zaparkuje, nebylo ukradeno. Eh, pět milionů lidí podepsalo petici proti těmto dvěma článkům. To je více, než kolik lidí se vyjádřilo ke změně času. Proto mě tady překvapuje, jakým způsobem a rada ignorují vůli voličí, voličů pardon, a jak podléhají vlivu tištěných vydavatelů. Spolu se skupinou poslanců jsem podal návrh na vymazání článku 11 a 13. Pakliže projde tento návrh, tento můj návrh, pak budu hlasovat pro směrnici. Pan Bogovič na minutu. Spoštovani, tako kot imamo pravico do svobode govora na internetu imamo tudi. máme tady svobodu eh, projevu na internetu a máme také právo chránit eh, kreativitu. Nezávislí umělci, kulturní hodnoty, to je přece součást naší kultury. Někteří tady chtějí poukázat na to, že o tato práva nelze hrát riskantní hru. Musíme najít správnou uh, rovnováhu. A já se domnívám, že Axel Voss toho dosáhl my jsme se soustředili na ty největší platformy, které skutečně vydělávají ohromné množství peněz na úkor obsahu autorů. A to jsou výdělky, o které se nechtějí podělit s umělci. Pakliže chceme umění, pakliže chceme nezávislou žurnalistiku, musíme udělat krok směrem ku předu. Tato směrnice nevyřeší všechny problémy, eh, které máme s, těchto, s těmito giganty z Ameriky, ale je to první krok. Já jsem pro kreativitu, pro eh, umělce a proto jsem pro tento návrh. Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď na minutu pan Blanco López. Gracias, señora... Děkuji paní předsedkyně. Nikdo nechce přece skoncovat se svobodou na internetu mm, pro internet přece platí, že to nemůže být ale prostor bez zákona a není možné eh, tam dávat obsah, pokud nebude tvorba a pokud nebude, a tvorba nebude, pokud nebude odměňování. Tato směrnice se snaží korigovat to a vytvořit rovnováhu, abychom více ochránili, dali větší sílu tvůrcům, abychom ochránili ten hodnotový řetězec. A já nechápu, že tedy někdo z levice bude eh, snad chránit vykořišťování tvůrců a eh, nechce mm, mm, spravedlivou, eh, spravedlivé rozdělování zisku a přece nikdo není proti svobodě projevu, nikdo nechce nic monitorovat, zde se neohrožuje ani přístup, nic. Tato směrnice je směrnice 21. století a mm, posiluje svobodu projevu, svobodu tvorby a odměňování, které je spravedlivé za realizovanou práci. Sir, Mr. Pane Blanco López, tady máme dvě modré karty na vás. Akceptujete tyto otázky? Takže pan Rubik a pan Mate, paní Matajas, prosím. 30 vteřin máte každý. Děkuji, paní předsedající. Já jsem se chtěla pana Blanko Lopez zeptat, jestli je pravda, že veškeré nekomerční využití bude do budoucna osvobozeno od ručení při uh, nahrávání a stahování. Děkuji, paní předsedající. Já bych se také chtěla zeptat pana kolegy. Vy jste řekl, že eh, tady nebude zajištěna tvorba děl, pokud eh, tady nebude zaručena řádná odměna. Já bych se ráda zeptala, eh, kde to v té směrnici je. Já jsem to prostě nenašla. Cenzor, ana, cenzura ana, ano, ale toto eh, ne. Takže vás prosím, abyste nám řekl, kde přesně to v té směrnici stojí. Znovu vytvořit rovnováhu v hodnotovém řetězci. To znamená, že ty velké platformy ty eh, eh, přispívají tím, že spravedlivě budou odměňovat tvůrce, třeba platit za hodnotu, kterou vytváří. Tady nejde o to přece je vykořišťovat, to není možné. Já proto nechápu hlasy z levice, eh, které chtějí chránit zisky pár eh, subjektů a na úkor eh, tvůrce, na, tvůrců, na úkor práce našich tvůrců, našich zemí. Sir, I'm not sure if you answered, Mr. A nevím, zda jste odpověděl na otázku pana Rubika pane Blanco Lopesi. Pan Rubik měl také otázku. Chcete odpovědět i na jeho otázku? Aha. On už, on už ji položil. Pamatujete si, co se, na co se zeptal? Možná pan Rubik by to mohl zopakovat. Já jsem se pana Blanco Lopese chtěl zeptat, jestli je pravda, že veškeré nekomerční užití bude osvobozeno od eh, ručení a eh, že eh, tedy Mm, obyčejní občané už se nebudou, už nebudou muset podávat nebo moci podávat žaloby pro porušení autorských práv. Děkuji. No, no creo que eso sea. Já si nemyslím, že to tak je. A nyní přejdeme k dalšímu řečníkovi na minutu, pan Fises a já Axel Axela. Já si myslím, že to je vyvážený text, který dá ochrání zájmy všech a v podstatě svět sportu. To měl velkou výjimku a vůbec nebyl specificky zmiňován v eh, práva tedy organizátorů sportovních akcí podle článku 12 původního textu, který byl odsouhlasen 400 eh, hlasy pro na plénu v září již. A i přes toho, že jsme požadovali, aby se to zahrnulo, aby tam bylo něco v preambuli, které bude hovořit hovořit třeba o Premier League, tak aby mohly členské státy chránit sportovní akce a komise se zavázala, že bude, že z, eh, zanalizuje tento režim, tak přesto komise se rozhodla, že pouze přednese, bude mít prohlášení, které připojí. A já si myslím, že je uznat práva tvůrců, stejně práva organizátorů sportovních akců, kteří mají akcí, kteří mají práva k vlastním akcím. Takže, ale přesto všechno budu hlasovat pro, tento, pro tuto normu, ale je zcela zásadně i chránit Eh, práva těchto tvůrců v Evropě. Madam Regner. For... A nyní na minutu paní Regner. Děkuji. Diskuze ukazuje, jak eh, živoucí je parlamentarismus. Nejsme si zajedno, ale v každém případě se tady dneska v tomto sále nikdo nenudí. Eh, autorské právo už neodpovídá současné situaci, na tom se pravděpodobně všichni shodneme umělci eh, zkrátka nemají přiměřené zisky. Ne ti, kteří tedy eh, vydávají eh, nejlepší bestsellery. A pro ně musíme najít nějaké řešení, protože jejich životní podmínky jsou stále těžší. Nesmíme zničit internet, ale musíme zkrátka přizpůsobit autorské právo internetu. Já jsem proti tomu, aby velké internetové společnosti eh, prosadili, eh, prosazovali svoje práva na úkor všech a proto tedy koncept všeobecné ručení platform eh, povede k uploadovým obsahovým filtrům a to nutně povede k cenzuře na internetu. Já tedy v celém tom procesu mám jedno přání. Mám na srdci především ty kreativce, kreativní branži, protože právě tito lidé mají mít právo na eh, přiměřenou spravedlivou odměnu a proto jsem velmi zklamaná výsledkem eh, ve srovnání s tím, pro co jsme hlasovali ve výboru Jury. Nyní se dostáváme ke spontánnímu vyvolávání. Nejprve má na minutu slovo paní Šojdrová, prosím

se manipulovat obhajujme argumentujme a hlasujme. Minutu, paní předsedající po téměř třech letech práce eh, tak je třeba to uzavřít způsobem spravedlivým, vyváženým, ale co nelze omluvit, aby náš parlament nechrá, neudělal svoji práci, to znamená chránil práva vlastníků, nositelů práv. Samozřejmě mm, svobodná volba, mm, svoboda projevu, literární tvorba, mm, vědecká práce, to je třeba chránit. My zde máme i na to chartu základních práv přece, i se to chrání v ústavách a musíme chránit ty nejvíce slabé v tom řetězci. A to jsou tvůrci, to jsou umělci, které třeba chránit proti těm gigantům, gigantům na síti. Je třeba chránit jejich základní práva, protože ty giganti ty, eh, tedy porušují jejich práva. Ti organizují masivní kampaně a snaží se ohrožovat a vydírat i náš parlament a individuálně jednotlivé členy eh, tak, aby rozhodli podle nich. Takže to internet přece bude existovat i potom, i svoboda projevu také, ale bude více chráněn. A děkuji, paní předsedkyně přerušuje, děkuji pan Marvino Pinto. Senhora Presidente, senhoras, caros colegas, eu... Vážená paní předsedající, milí kolegové, já chápu to, že internetoví giganti eh, Amazon, Google, Facebook a další jsou proti této směrnice protože jsou ohroženy jejich zisky, které docilovali po celá léta v Evropě tím, že bezplatně nabízeli obsahy evropských autorů. Já tedy velmi dobře chápu, že paní Julia Reda je proti, protože eh, je proti piráctví. Eh, ne, nadarmo eh, se tady hovoří o pirátské straně, která je pro ti autorským právům. jsou tu i e, pravicoví extremisté, kteří jsou proti celé Evropské unie, unii, ale nechápu, proč jsou proti této směrnici někteří jiní. To nechápu. Nyní pan Pimento López, prosím. Obrigado, senhora presidente. Assistimos... Děkuji, paní předsedající. Je to boj gigantů. A vůbec to nesouvisí se zájmy velkých nebo malých. Tady jde prostě o rozdělení obsahu a o to, aby autoři dostali spravedlivou odměnu, protože v tuto chvíli je tu velká nespravedlnost a dotyčné eh, osoby žijí v prekérních podmínkách, Musíme si uvědomit, že stále větší roli získávají monopoly, že eh, tady dosa, do, dochází ke stále větší koncentraci. Předložili jsme návrhy, díky nimž budou mít autoři možnost žít ze svých děl a to je důležité pro evropskou kulturu. Je to důležité také pro svobodu tisku. Nepochybně je důležité, aby obsahy mohly volně cirkulovat bez filtrů, ale Zároveň je to tak, že eh, by tedy neměli někteří dos, eh, dosahovat velkých zisků na úkor umělců. Paní Virkunen, prosím. Děkuji. Tato směrnice o autorském právu není dokonalá, ale je to výsledek pětiletého vyjednávání hledání kompromisů. A já bych chtěla co nejsrdečněji poděkovat panu Fosovi za práci, kterou na tom odvedl. Je totiž velmi důležité, abychom dostáli právům autorů. Okay, madam, maybe you could start. Vážená kolegyně, začněte prosím ještě jednou kvůli technickým problémům s tlumočením. Vážená paní předsedkyně, tato směrnice o autorském právu není nepochybně eh, dokonalá, ale je to výsledek pětileté práce a já tento kompromis vítám. A děkuji srdečně také Axlu Fosovi a dalším, kteří se na něm podíleli. Děkuji za to, co do toho investovali. Musíme tedy i v digitálním eh, věku zaručit práva autorů této souvislosti je důležité si uvědomit, že směrnice o autorském právu neovlivňuje nebo neomezuje svobodu projevů. Neznamená to, že budou zavedeny filtry, které budou něco blokovat internetové platformy, které se soustředí na komerční eh, obsahy, na komerční materiály, by měly tedy plnit autorská práva. Potřebujeme licence do budoucna a to je podle mě dobrá věc. Děkuji a slovo má paní Gebhardt. Děkuji, děkuji paní předsedající. Eh, jsou tu dva důvody, proč nebudeme s touto směrnicí souhlasit. Za prvé, startupy. Startupy nejsou předmětem skutečné výjimky a po třech letech budou nuceny eh, zavést filtry stejné jako velké společnosti, což je velký obchodní model, nebo dobrý obchodní model pro americké společnosti, které je nabízejí a to si nepřejeme ani to, kvůli čemu ta směrnice vlastně vznikla, to znamená eh, přiměřená odměna autorů a umělců, ani to tady není zajištěno. Protože tato práva jsou v eh, úvodních ustanoveních rozmělněna a já si myslím, že my chceme, aby kreativci měli jasná zaručená práva a ta tady zaručena nejsou, protože eh, jsou zaručena pouze těm, kteří pracují pro eh, vydavatelství. Ty jsou chráněni, ale všichni ostatní, kteří tvoří svobodně, chráněni nejsou. A to si myslím, že je špatný přístup. Děkuji, to byla tedy poslední kolegyně, nebo nyní promluví poslední kolegyně v rámci postupu Catch je to paní Kosta. Děkuji, paní předsedkyně. My, Evropané, musíme být ambiciozní s touto směrnicí, aby svět pochopil, že i autory, autoři v digitálním světě nemohou eh, eh, být předmětem nějakého zneužívání, vykořišťování, že jiní budou parazitovat na výsledcích jejich práce. A zde byly vedeny kampaně, vyko, vyk, vydírací kampaně, očerňovací kampaně a eh, zde je třeba si uvědomit, že v podstatě jsou to ty velké platformy, miliardářské platformy, které zneužívají toto a získávají peníze z, z z reklamy a ne, neplatí adekvátně mm, ty, kteří tam dávají obsah, jejichž obsah používají. Zde je třeba jasně ukázat, že zde nesou odpovědnost. Já jsem vás nechtěla zastavit, jenom jsem vám chtěla říci, že tlumočníci chtějí, abyste, um, abyste zpomalila. Máte ještě 15 vteřin. Pokud je chcete využít, je to zcela na vás. Máte 15 vteřin. No dobře, to je můj problém, já vím. Já vím. Já jsem jenom říkala, že toto je boj za ochranu kulturní rozličnosti, za un, intelektuální kreativní práci a jde i o pluralitu kvalitní žurnalistiky. My zde chráníme miliony pracovních míst v muzice, v hudbě, tedy ve filmu a podobně. A zde i chráníme svobodný žurnalismus, svobodné novináře. A zde se šíří různé fake news, které tvrdí, že chceme omezit přístup ke kultuře. Naopak, naopak Chceme, aby celá Evropa měla eh, přístup eh, a tedy ne pro komerční účely. Děkuji. Mr. Fourier, you were indicating, please, well then Pane Free, vy jste indikoval, tady zde došlo k takovému zmatení, protože vy jste nebyl na seznamu, takže dostanete slovo a potom ještě jeden z SAD, paní Ward. Já se omluvám, že tady je tolik dalších, já vás tam nebudu moci dostat. Já zjistím, jak, je to, jak jsme na tom s časem teď. Okay, Mr. Free, if you take the floor now, thank you. Pan Free, prosím, máte slovo. Minutu, ale prosím, minutu. Třeba si připomenout, proč ta směrnice byla navržena. Ne proto, že lidé by měli špatný přístup k internetu, ne. Eh, máme zde prostě platformy, subjekty, které, chte, eh, které chtějí profitovat, parazitovat na práci jiných. Eh, a ten přístup byl bez kontroly. Boj proti pirátství, proti padělkům, to je přece trestná činnost. To je porušování Eh, práva hospodářské soutěže a eh, zde to je to, co i eh, platí pro novinařinu. A je třeba, tady nejde o to, že třeba něk, že bráníme používání textu nebo obrázku. Ne, a mm, pokud někdo tedy rozhodne, že jeho dílo bude moci být používáno bez odměny, tak prosím, ale pokud ten tvůrce chce chránit svoje dílo, tak má mít tu možnost. Je to hamba, že občané byli takto zmanipulováni doamnă comisar din dezbaterea de astăzi. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně, paní komisařko, pane komisaři, z dnešní debaty je jasně vidět, že chceme a musíme upravit internet. Existují různé názory, dokonce uvnitř jednotlivých frakcí. My jsme vycházeli z toho, že máme zaručit svobodu projevu, ale zároveň musíme chránit autory a umělce, abychom zajistili také jejich odměňování. Potřebujeme potřebujeme digitální trh, ale kulturu taky. Bez kultury to nejde. A lidé, kteří se tady pohybují, kteří tady tvoří, musí také dostat zaplaceno. Není to ideální článek 11, 13, 14, nic není ideálně, je to problematické, hodně jsme o tom hovořili. Měli bychom o tom hlasovat, abychom učinili kroku předu a abychom tuto směrnici mohli i nadále vylepšovat. Ale nebudeme-li dělat nic, neuděláme-li žádný krok, no tak neuděláme vůbec nic ani pro digitální trh, ani pro autor autorská práva a jejich ochranu a nevzejde z toho žádný užitek. Proto bych se přimlouvala za to, aby se hlasovalo i o tomto článku. Prosím na minutu chápu, eh, že jinak byste se všichni rozčili, že vám nedám slovo, takže prosím. Ano, děkuji. Já již eh, několikrát si beru slovo a poprvé jsem hovořil o tom, že je třeba vrátit tento text, ten návrh komise, aby se snažila o větší rovnováhu mezi eh, právy sítě a tvůrci. To udělali a je třeba v kopiratu zajistit správné odměňování autorů v digitálním světě a to jsem já chtěl a o tom išlo. šlo. Ty teď, ale eh, vidíme, že občané eh, eh, byli lobováni a ty platformy se snaží ochránit své privilegie internet, ale to je přece jiná věc. To je něco, co se vyvíjí turbulentně často a působí to ve virtuálním světě, kde ty hranice eh, eh, čas nejsou omezeny a v podstatě trialog mm, ten nerozhodl o nějaké cenzuře. Naopak eh, šlo o to potvrdit principy odpovědnosti těch platform online, odpovědnost za to, co na svých platformách tedy zveřejňují mm, Aguilar Garcia. Mikrofon, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Takřka na závěr této debaty bych ráda řekla, že to je velice kontroverzní debata ale ne, protože je dobré, že tady máme mm, kontroverzní diskusy, protože máme demokracii, ale čelíme nezbytné regulaci digitálního trhu. A bez pochyby tady je velká vášeň a také je tady ale velká příležitost. A mě to šokuje, co se tady děje, protože tady v současné době dochází k deformaci digitálnímu trhu. A oč jde této směrnici je regulovat autorské právo. A já si myslím, že se dosáhla velká rovnováha. Proč jsme proti regulování? Regulování neznamená zákaz. Znamená to jenom vytvořit určité normy pro to, aby všichni, kteří se vyskutují na trhu, stejně tak jako na digitálním, jako na finančním, jako na jiném, měli pravidla hry a drželi se jich. A proto pojďme hlasovat většinově za tuto směrnici. Paní Word. Tu... Mrs. Ward. Paní Word. I speak as Labour spoke. Já jsem tady uh eh, předsedkyně labelistů v oblasti kultury a působila jsem jako kreativní, v kreativním průmyslu, protože jsem založila malý podnik, který v této oblasti působí. Je to tedy největší reforma této oblasti za 50 let. Eh, půjde tedy o novou situaci, pokud jde o online obsahy v oblasti zpráv. Konečně se zajistí, že autoři dostanou spravedlivou odměnu, eh, tím se napraví nespravedlivá situace situace. 50 eh, eh, milionů eh, dostane YouTube a autoři nedostanou nic. My musíme zajistit to, aby zástupci kreativního průmyslu dostali spravedlivou odměnu za svoji práci, protože musíme stimulovat investice do kreativního průmyslu. Ráda bych poděkovala takovým organizacím, jako je tedy organizace pro uh, hudební průmysl ve Spojeném království. Děkuji, paní Ward, takže já vás tuto chvíli přerušuji a uh, nyní tedy dostane slovo pan komisař Ancip, místo předseda komise. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dovolte mi, abych poděkoval stěným poslancům Evropského parlamentu za naši dnešní diskuzi. Celá řada řečníků dnes zmiňovala obsahové filtry, upload filtry. Rád bych řekl, že tyto filtry v textu směrnice zmíněny nejsou. Jak všichni víme, již nyní je velké platformy používají. Pokud bychom odmítli směrnici, tak bychom neodstranili tyto filtry. Směrnice naopak poskytne našim občanům právo požádat o reupload a pochybnit obsah dat, eh, které jsou, která jsou stahována, což je tedy zásadní zlepšení současné situace. Hlasování o směrnici o autorském právu eh, je tedy jednoznačným poselstvím EU vůči autorům. Je to naprosto jednoduché. Eh, jde nám o to, abychom tedy chránili kreativní průmysl v EU, abychom docenili jeho příspěvek eh, nebo přínos k naší kultuře. Kultura eh, je základem evropských společností. Je to zdroj našich hodnot, je to jádro naší inspirace. Konečnými příjemci nebo eh, Eh, eh, těmi, kdo tedy budou eh, z této směrnice profitovat, jsou právě naši občané, protože se zlepší přístup k evropským uměleckým dílům a také ke zprávám a informacím. Tím se tedy zlepší schopnost EU dostat komplexním právním problémům v digitálním a online prostředí. Samozřejmě je jasné, že jsou tu rozličné názory, rozličné hlasy, což je v, eh, v rámci takto důležité rozpravy naprosto normální. My jsme si různé názory vyslechli a všechny je respektujeme. Nicméně se domníváme, že text, který vyplynul z trojstranných jednání, je vyvážený a že velmi dobře plní náš cíl, to znamená modernizovat evropské autorské právo. Je na čase, abychom zintenzivnili naši snahu tak, aby evropské autorské právo bylo schopno dostat digitálnímu věku. Já vám, paní předsedající, děkuji, děkuji také panu zpravodaji Fosovi, děkuji stínovým zpravodajům a děkuji všem ctěným poslancům. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo Ansipe. Děkuji vám všem mnohokrát. A teď dávám slovo panu Vosovi, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Také z jakých příspěvků v dnešní diskusi eh, jsme viděli, že míra a účel této debaty se ztrácí. V této reformě nejde o cenzuru. Tato reforma nenarušuje legitimní svobodu projevu. Tato reforma vytváří právní jistotu pro legitimní nakládání s autorsky chráněnými díly a skýtá daleko více možností jednotlivým uživatelům, občanům a občankám. Google, Facebook, YouTube, tady prostě dělají shitstorm, oni rozšiřují dezinformace, použijí mnoho peněz na ovlivňování a manipulaci veřejným míněním a ukázali nám, jak jednoduché je eh, zinstrumentalizovat právě mladé lidi. A proto tady dnes se jedná také o to, zda parlament a naše demokracie dnes je schopna se vůbec ještě prosadit proti takovým mocným platformám. Jedná se o právní stát, jedná se o ochranu základního práva, o kterém tady hovoříme, jedná se o vlastnictví, jedná se o právo duševního vlastnictví a konec konců se jedná také o spravedlivé odměňování pro autory. Dnes e, je v našich rukou, zda zachráníme evropské kulturní dědictví a nevystavíme ho drancování monopolistů. Dnes máme v rukou, zda se nám podaří našim evropským kreativcům poskytnout nezbytnou ochranu a proto vás prosím, podpořte všichni dnes tento návrh pro vyváženou reformu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Fosy. Uzavírám a tuto diskusi a hlasovat se bude dnes. A pojďme teď přejít k dalšímu bodu našeho programu, což je zpráva eh, pana Kocolína o Evropském fondu pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. A dovolte, abychom nejprve dali slovo panu zpravodaji Andreu Kocolínemu. Sí, grazie. No, děkuji. Takže tady dnes a zítra budeme hlasovat a tím v podstatě hm, předáme velice dobré dědictví příštím parlamentu, to je výsledek hm, trialogu s komisí a radou. Fond hm, soudržnosti a regionálního rozvoje. To jsou hlavní nástroje veřejných investic v Evropě na období 2021 až 2027. I i přes ty škrty v rozpočtu, které předložila komise, které pro nás jsou neakceptovatelné. Tudíž není to žádný luxus přece, to není ani mrhání veřejnými zdroji. Regionální politika znamená vytvářet pracovní místa, znamená to konkurenceschopnost, znamená to ekonomický růst, znamená to udržitelný rozvoj, zlepšení kvality života občanů ve všech regionech a ve všech městech EU a e, jsou to zásadní nástroje v boji proti nerovnostem mezi e, e, různými územími či lidmi jako takovými. Takže pokud to nepřijmeme, tak to bude krok zpět, protože tím vlastně opustíme periferii. To se stalo třeba v Portugalsku, v Řecku, v, Ita- v Itálii, v Irsku i v Itálii vlastně po zemětřesení mm, v posledních letech. Takže tam v podstatě e, e, šlo o to zachránit naše dětictví i přes poslední deset let škrtů v rozpočtech, e, což vedlo ke snížení politik, masových investic v různých strategických oblastech a došlo ke dramatickým redukcím prostředků, tak i v tomto kontextu regionální politika má větší a větší význam a členské státy, ty, které Eh, jsou ve skluzu, tak tam eh, v podstatě eh, mm, jsou tyto investice pro ně nezbytné. A teď máme nové nařízení. Pět priorit, a to především je to inovace, in, e, inkluzivní rozvoj. Evropa, která bude zelenější, která bude snižovat e, emise CO2 a která bude schopná se postavit čelem e, změnám v energetice, která bude více propojená, která zlepší mobilitu osob. Je to Evropa, která bude více sociální, inkluzivní, která bude chránit sociální práva, vytváří nový welfare, pro evropské občany. Je to Evropa, která bude bližší občanům, která bude mm, prosazovat udržitelný rozvoj, integrovat různé obce, města, venkov. A takže to je naše volba, eh, o které rozhodneme eh, v této politice soudržnosti a mm, ve Fondu regionálního rozvoje v příštím nařízením. Zde musíme ale to určit všem regionům, eh, kterým je určeno méně než 30 z cíle rozvoje životního prostředí. Proto je třeba zavést větší flexibilitu, aby ty, re, tyto regiony mohly také se mm, rozvíjet, lokálně se rozvíjet. My jsme o 10 zvýšili minimální limit financování, které je určeno městům, tedy velkým aglomeracím a zároveň jsme zavedli novinku, absolutní novinku, 5%, které je třeba vyčlenit malým obcím, tedy znevýhodněným oblastem, jako například eh, horským. A my jsme zavedli i možnost financovat eh, programy posilování eh, veřejné zprávy i se nám podařilo e, zajistit nezbytné nástroje pro větší ad hoc flexibilitu, abychom mohli financovat strategické E, investice. Takže vlastně my jsme udělali vynikající práci a chci poděkovat všem kolegům, kteří přispěli e, k tomuto velkému úsilí. A takže teď je to na nás, tedy je to e, na tom, jak budeme hlasovat. Teď dnes budeme tedy vést rozpravu, zítra hlasovat. Pořád tam jsou ještě otevřené otázky, jako environmentální otázky, protože tady jde o konkrétní zájmy našich občanů. Přece je třeba o tom diskutovat, ale obracím se na vás na všechny. Hlasujme drtivou většinou prohlasujme tento nástroj, protože to je nástroj, který skutečně bude inovativní a bude schopen generovat růst a rozvoj v Evropské unii. Děkuji. V jménu Komise Evropské, bardzo prosím. Děkuji jménem Evropské komise. Předám slovo paní komisařce Jourové. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, zítřejší hlasování je dalším milníkem ve vyjednáváních o, pro období po roce 2020, pokud jde o řílen, ří, sdílenou zprávu evropských fondů. A e, to znamená, že Eh, my si musíme uvědomit, že právě tyto dva fondy představují rozhodující nástroje v rámci eh, podpory inovací, boje proti klimatickým změnám a tak dále. Jménem Evropské komise bych ráda poděkovala panu zpravodaji, panu Kocolínovi a také dalším poslancům Evropského parlamentu ve výboru REGI a také v dalších výborech. Velmi jim děkuji za velmi velkou efektivitou a za velkou kvalitu, díky níž se podařilo to vyhotovit tak rychle. E, pouze litujeme toho, že evropské volby se blíží a navzdory velké snaze to načasování prvního čtení neumožní to, že během tohoto legislativního období by bylo zahájeno e, Eh, třístrané jednání. Pokud se podíváme na zprávu výboru REGI, tak eh, Evropská komise velmi oceňuje to, že politika by se měla přiblížit eh, realitě ve všech regionech. Chceme zajistit to, aby žádný region nezůstal stát stranou. Nicméně my se tedy shodneme na cílech, ale bohužel někdy nejsme schopni se shodnout na těch nejlepších nástrojích, jak, je, jak jich dosáhnout. Dovolte mi, abych se soustředila na dvě základní věci. Za prvé tematická koncentrace a za druhé oblast, eh, oblasti, oblast působnosti. Máme tady celou řadu eh, priorit a musíme se na ně soustředit. To je tematická koncentrace a je to také zásada pro efektivitu. Chceme se tedy vyhnout tomu, tomu aby eh, evropské prostředky byly vynakládány neefektivně a právě proto bychom se měli držet tématické koncentrace. Měli bychom tedy řídit investice směrem k našim společným cílům, tak abychom dosáhli inteligentnější a zelenější Evropy. Požadavky na tematickou koncentraci na národní úrovni neznamenají větší centralizaci, zcela naopak umožňuje to větší flexibilitu v tom, jak jsou tedy stanoveny jednotlivé Prahy Mm, regiony, eh, tedy, eh, nebo bohatší regiony mohou kompenzovat eh, situaci chudších regionů. Zároveň jsou vztahy mezi partnery založeny na důvěře, v otevřeném dialogu a díky tomu je možné toho snáze dotáhnout. Pokud je o cíle, ta komise tady představila jasnou vizi tím, že tady definovala politické cíle směřující k zelenější, inteligentnější, lépe propojené a sociálnější Evropě. Eh, konkrétní cíle, cíle na druhé úrovni, tedy nejsou eh, ne, nebo eh, nemají představovat úplný seznam akcí, které přicházejí v úvahu při podpoře. My jsme tedy přešli od přístupu orientovaného na akce k přístupu orientovanému na výsledek, ale zatím se na tom přístupu úplně neschodujeme. Eh, musíme nově definovat eh, konte, kon, obsah tedy konkrétních eh, opatření. Týká se to městské mobility, přírodních zdrojů, sportu, cestovního ruchu. To by mělo dopady na politiku a v podstatě by to rozředilo tu tematickou koncentraci a invest, a podpořilo by to investice spíše do konkrétních projektů, ne v souladu s teritoriálními strategiemi. Eh, komise navrhuje, aby byla vyloučena celá řada oblastí, eh, které nemají velký dopad, nepřináší velkou evropskou přidanou hodnotu eh, a nebo jsou to opatření, která by mohla tedy z dlouhodobého hlediska přinést určitou blokaci a e, bránila by v tom, abychom jako EU dosahovali mezinárodních cílů, například jsou to investice do fosilních paliv. My se jako komise obýváme, obáváme, že by podměňovací návrhy parlamentu mohly vést k tomu, že e, investice nebudou dostatečně efektivní. A další věc, jde o ustanovení týkající se paktu růstu, růstu a e, stability. Ta by neměla být zavedena do sektorové legislativy. E, my bychom tady měli i nadále e, trvat na principu makroekonomické podmíněnosti. Já se tedy velmi těším na nadcházející rozpravu a doufám, že bude velmi konstruktivní. Děkuji. Děkuji, bardzo. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. A teď stanoviska jednotlivých výborů. Nejprve Pr- máme tady výbor pro rozpočet, výbor pro kontrolu rozpočtu, výbor Envy, výbor pro zemědělství a výbor pro vzdělávání. Potom budou následovat řečníci politických skupin. Za výbor pro rozpočet má slovo Jan Olbricht. Prosím pěkně. Pane předsedo, paní komisařko, pane komisaři, my jsme si vyslechli velice bedlivě Eh, váš komentář. Na začátek diskuse to vypadá velice zajímavě. Musím říci, že Evropský parlament je pro zjednodušení celého postupu, pro snížení počtu cílů a pro propojení jednotlivých cílů, ale v určitých věcech má parlament poněkud odlišné názory od Evropské komise, především co se týká postavení jednotlivých cílů. Jedná se o to, aby se dosáhlo vyšší soudržnosti a většího propojení jednotlivých programů. A ať je to tak, či jinak domníváme se, že Evropský rozvojový fond co do finančních otázek je velice dobrým nástrojem a tento návrh je dobrý, protože podporuje je třeba ho podpořit v rámci těch pozměňovacích návrhů, které jsme podali. Děkuji a nyní má slovo pan Vogen. Děkuji, pane předsedo. RDF zůstane jedne, tento fond zůstane jedním z, vlastně, z nejdůležitějších finančních nástrojů, eh, protože eh, asi 25 prostředků z rozpočtu proto jde a náš výbor na kontrolu rozpočtu se chce snaží zabezpečit, aby prostředky byly vynakládány efektivně. Uznáváme, že je to velice významný fond a proto eh, vítáme většinu z návrhů pána zpravodaje a komise. Eh, také bych rád přivítal iniciativu určité procento věnovat venkovským oblastem poprvé, protože víme, že v, budoucnu, eh, pardon, v minulosti určité venkovské oblasti se nedostaly eh, na prostř, k prostředkům z tohoto fondu. A chceme, aby mm, jsme také čerpali strukturální fondy, ale eh, chtěl bych říci, že Fond pro regionální rozvoj je velice významný a pakliže Velká Británie opustí Eh, eh, Evropskou unii. Já bych chtěl, aby tento parlament bojoval i dál za Fond pro venkovský rozvoj i do budoucna. Děkuji mnohokrát a teď ve jménu výboru Envy paní Konečná. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi za výbor, který reprezentuju, říct následující naše stanovisko

Revize tohoto fondu je velice významná pro naše území, pro financování eh, projektů pro blaho našich občanů. Musí být zpravovány a řízeny co nejbliže občanům eh, přímo na místě, v terénu. Eh, a je třeba, že se proto poskytl větší prostor pro lokální zastoupení. A co tady byla snaha vyloučit působnosti investice týkající se železničních tras a letadel. Ale máme tady hospodářství, ekologickou, spravedlivou transformaci a sociální pilíř je třeba investovat do trvalé udržitelnosti. A to se tady promítá, protože je třeba umožnit regionům, aby eh, rozvíjeli svou dopravu také v souladu s ochranou životního prostředí. Apeluji na opatření jdoucí dobrým směrem. My jsme předložili pozměňovací návrhy pro možnost investování letiš za přísné podmínky, že se po, že pomohou zlepšit bilanci ochrany životního prostředí. To je konkrétní příspěvek pro ochranu životního prostředí. Už vám uplynul váš čas. Eh, moc vám prosím o to, abyste dodržovali čas, protože už teď jsme ve velkém spoždění a musíme ve 12.30 začít hlasovat. A teď za výbor pro zemědělství pan poslanec Nikolson. Jeżeli nemá vůbec wobec tego w imieniu Kultury pan Bogdan Zdrojevský. Bardzo. Tady není, tak za výbor kult pan Zdrojevský. Děkuji, pane předsedo. Já na začátku vám chci něco připomenout a podívat se na začátek eh, našeho funkčního období, kdy politika soudržnosti nebyla tolik kritizována, dejme tomu, ale byla trochu spochybňována, co se týče její efektivity. Já si pamatuju, když jsem byl ministrem kultury, tak v Polsku eh, se nám podařilo díky evropským fondům udělat hodně věcí, pozitivní výsledky. A mm, všichni nám záviděli, co se nám všechno podařilo splnit. A dnes politika soudržnosti není správně obhajována, odůvodňována a já myslím, že bychom jí měli dát více zdrojů a větší kredit. Já chci poděkovat panu Olbrichtovi a paní Hübner, že hlasovali pro a že bojují za politiku soudržnosti. Nejenom, že třeba je ochránit, jaká je, ale posílit. A musíme mít nyní jasné, racionální cíle, eh, protože často právě místní samozprávy ji kritizují a tam je to třeba zlepšit, ale já si myslím, že celkově tento návrh je dobrý. Děkuji a nyní za politické strany. Jako první má pan eh, Ramon Luis Valcarcer Siso. Děkuji, pane předsedo. Zítra budeme hlasovat v prvním čtení o postoji eh, k Fondu soudržnosti a regionálního rozvoje. Já myslím, že díky práci v posledních měsících tak nám se podařilo vylepšit původní návrh komise a máme za to, že tyto fondy soudržnosti a fondu, fond e, rozvojové pomoci musí tedy financovat e, e, nejenom tedy musí financovat i takové různé tedy katastrofy, záplavy, zemětřesení a podobně, protože to členské státy často nemohou a na to je třeba mít zdroje je třeba, abychom eh, reflektovali i na potřeby našich periferních regionů, abychom i řešili problému dezertifikace, tedy exodu lidí z venkova, což je velký problém třeba ve Španělsku. Eh, to znamená, eh, je třeba podporovat vývoj, rozvoj, tedy mm, podnikání, hospodaření a je třeba i stimulovat ty oblasti, kde je demografi, demografický handicap nám se podařilo, že boj proti exodu lidí, že to je velice aktuální téma, kterému se zabýváme a je třeba revitalizovat proto naše obce a především pokud jde o zelenou ekonomiku a sociální inovace. Já a nás tedy te, teď je třeba proto zmobilizovat prostředky a je třeba garantovat, že E, ten třeba, kdo bude mít nějaký podnikatelský záměr na venkově, tak je třeba mu usnadit, aby ho mohlo udělat e, a je třeba i tam šířit digitální technologie, zlepšit tak veřejné služby a pomáhat e, porodnosti a my jsme tedy pro Evropu venkova a já, mm, to je důležité pro budoucna. A já jsem hrdý na to, že se nám i podařilo skonsolidovat celý systém a že e, i mm, podporujeme rovnost, rovnost všech rodin, domácností bez ohledu na to, v kterém regionu a kde žijí. Děkuji. Děkuji. A to je velice zajímavá rozprava. Hodně lidí na galerii vidím. A mm, za socialisty a demokraty má slovo pan Boštinaru. Commissioner, Vážená paní komisařka, Komisařko, rád bych poděkoval panu Kocolinovi za skvělou spolupráci na této zprávě. Já jsem bývalým zpravodajem pro Fond soudržnosti